Ne. Rovněž jste dostali konečný pořad jednání, tak jak byl připraven 14. ledna 2010 jednáním eh, konference předsedů podle článku 147 eh, jednacího řádu Evropského parlamentu. Teď tedy můžeme eh, přijmout pořad jednání. Den podni, lede, pardon, pondělí. Má někdo nějakou připomínku k pořadu jednání na pondělí? Není tomu tak. Takže pondělní pořad jednání je schválen úterý. Má někdo nějakou připomínku k úternímu návrhu? Co se týče nedávných událostí na Haiti a poté, co jsme konzultovali politické frakce, navrhuji následující změny ze čtvrtka ráno přesuneme prohlášení Evropské komise k zemětřesení na Haiti, které se stane prvním bodem na pořadu jednání úterního zasedání. A bude e, to e, představeno formou prohlášení e, místo předsedkyně Evropské komise pro zahraniční záležitosti. Zároveň eh, z úterý na čtvrtek eh, dopoledne eh, bude přesunuto prohlášení vysoké představitelky pro vnější záležitosti a místo předsedkyně Evropské komise, co se týče tématu vztahů Evropské unie s Tuniskem a bude to loženo formou Eh, eh, prohlášení Evropské komise. Takže vlastně tady dojde k pro, eh, ke změně těchto dvou témat, k prohození těchto dvou bodů ze čtvrtka na úterý a z úterý na čtvrtek. Nemá k tomu nikdo žádnou připomínku? Dobře. Pane předsedo, my také přejeme všem všechno nejlepší do nového roku. Chci se ještě zeptat, eh, vrátit se, se ještě ke rezoluci eh, k Haiti, poněvadž my bychom chtěli předložit rezoluci k Haiti tak, aby se o ní mohlo rozhodnout v únoru. Ano, eh, dostanu se k tomu za chvíli. Takže, jelikož nikdo neprotestuje, takže provedeme tuto změnu. Haiti se bude projednávat v úterý a Tunisko ve čtvrtek. Další bod. Vzhledem k debatě k, dajit, k Haiti